strukturální reformy, podobně jako i dalších reform, reform, reform které jsou naprosto zásadní pro zájmy Evrop, eh, ukrajinských občanů. Děkuji. Děkuji paní kolegyně Valian. Další řečníci za zelené a, Evro, a ale paní kolegyně Harms, dvě minuty třicet vteřin. Děkuji, pane předsedo.